snížit tyto rozdíly, aby všichni Evropané měli možnost eh, žít eh, v dobrém zdraví. Děkuji, pane komisařko. Tím končím rozpravu k tomuto bodu. Budeme hlasovat o návrhu této zprávy zítra v poledne. A tím se dostáváme k dalšímu bodu na našem programu. To je zpráva paní Žoli spolupráce s rozvojovými zeměmi na podpoře řádné zprávy v daňové oblasti. A dovolte mi, abych předal slovo paní zpravodajce, která je předsedkyní. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, milí kolegové, milé kolegyně. Jsem opravdu nesmírně ráda, že mohu hovořit o této zprávě, pokud jde o zdaňování i rozvoj. Je to opravdu záležitost, která se dotýká boje, dlouhodobého boje, který jsme vedli na tomto poli a tuto zprávu dneska předkládám Evropskému parlamentu. Ráda bych poděkovala všem kolegům z výboru pro rozvoj, který opravdu, který mi poskytli velice kvalitní podporu a doufám, že se to pro projeví i v hlasování zítra. Vidíme, že dochází k nárůstu zemědělských cen, ekonomické krizi a v tomto období samozřejmě rozvojové země potřebují nové, rozsáhlejší zdroje financování za těchto podmínek. Dochází k ekonomické globální krizi a právě proto je důležité, abychom mobilizovali příjmy eh, z daní. To je jeden z nejdůležitějších nástrojů, které představuje zároveň velikou výzvu, protože potřebujeme efektivní finanční systémy. Nejde pouze samozřejmě o tuto oblast. to je velice propojeno i s veřejnými financemi. Musíme mít ří, řádné řízení, transparentní řízení těchto příjmů. Toto je i zásada odpovědného, demokratického způsobu, demokratické vlády, tak aby jsme měli transparentní způsoby pro vybírání daní, což by nemělo vést k, k snížení pomoci v oblasti rozvoje. Členské státy by neměly snižovat ehm, část eh, jejich HDP, kterou věnují v rámci rozvojové pomoci. Samozřejmě, že situace není ideální, ovšem je to prostředek, který je nesmírně důležitý pro rozvojové země, na které měla klimatická i ekonomická krize obrovský dopad. To znamená, že mm, ne, nemůžeme pouze nějak nahrazovat jednotlivou pomoc. Měli bychom mít efektivnější, účinnější systém zdaňování, a do kterého by měli přispívat nadnárodní společnosti a to skutečným dílem, tak abychom přispěli k zredukování chudoby, abychom nahradili ztrátu příjmu z cel, na kterou měla dopad liberalizace v oblasti obchodu. Pokud jde o země jihu, ty ovšem nejsou pouze oběti neúčinných systémů v tomto ohledu. Dochází zde například i k daňovému dumpingu, který, má, který je způsoben bretenbudskými eh, institucemi a zároveň například daňovými ráji dochází k kolosálním ztrátám, daňovým ztrátám, které představují asi tak více než 10 desetinásobek pomoci, kterou poskytují eh, bohaté země chudším zemím. Hovoříme zde i o OECD, o tom, že některé z jejich hlavních směrů mohou být dokonce nebezpečné, protože mm, například některé země jenom se dostanou z černé listiny, protože podepíšou ochotu poskytovat informace v tomto ohledu, aniž by vůbec skutečně realizovali tuto výměnu informací. To znamená, že velice často v podstatě eh, tyto systémy daňových rájů eh, pokračují a jsou tolerovány. Měli bychom zamezit daňovým rájům, ukončit daňové ráje, to je zásadní pro tyto země, měla by to být priorita i států Evropské unie. Evropská unie musí převzít odpovědnost v tomto ohledu musíme vytvořit legislativu, která bude jasná, která bude závazná, která bude mít k dispozici skutečný mechanismus postihu, které by zabránili um, ehm, daňovým rájům, které představují zničující dopad na rozvojové země a musí zabránit transferům v tomto ohledu, uh, finančním transferům, které zneužívají některé evropské, uh, eh, instit, evropské podniky. Měli bychom implementovat transparentní, mezinárodní, závazný mechanismus, který by požadoval od všech nadnárodních společností deklarovat automatickým způsobem veškeré zisky, které realizují a zároveň daně, které by měly platit v tomto ohledu a to v každé zemi, ve které fungují. To si myslím, že je první zásadní krok, abychom zabránili v obohacování těch, kteří se obohacují na utrpení zemí jihu. Toto je zásadní krok pro důvěryhodnost Evropské unie. Děkuji. Tenemos cinco colegas, o cuatro colegas que... Děkuji mnohokrát. Mám tady čtyři kolegy, kteří chtějí hovořit a první je paní Basesku. Po minutě vám vezmu mikrofon. Děkuji mnohokrát v kontextu stávající ekonomické krize musíme prosazovat dobrou zprávu v oblasti daní. A to nejen v rámci Evropské unie, ale i mimo Evropskou unii. Chtěla bych zdůraznit, že každý členský stát nese svoji odpovědnost, co se týče své daňové politiky a v tomto kontextu bychom neměli zavádět žádné překážky a měli bychom naopak prosazovat spolupráci mezi zeměmi. Boj proti daňovým rájům, to je jasná priorita snižuje to účinnost politických systémů v rozvojových zemích. Vede to k ekonomické kriminalitě, snižuje to ziskovost těchto států a vede to k nerovnému rozdělování eh, daňových výnosů. Musíme posílit výměnu informací mezi členskými státy. Je také důležité, abychom pozbudili rozvojové země, aby se prosazovali více na mezinárodních fórech. Děkuji, paní Basesku. Paní Westlund. No, renuncia la palabra, tiene la palabra. Ne, nechce hovořit. Paní Kelly. Thank you. Jedná se o velice důležitou politiku v oblasti rozvojové politiky. Je to zcela zásadní eh, pro rozvoj rozvojových zemí, protože bez náležitých daňových systémů, náležitých eh, politik boje proti daňovým rájům nemůžeme prosazovat eh, dobré politiky. Takže velice vítám tuto zprávu a doufám, že zítra vy, členové Evropského parlamentu, ji nějak nerozmělníte. Musíme doplnit eh, sdělení komise, kde jsou velké nedostatky, například eh, neřeší se tam problém v rámci OECD, ani se tam neřeší dopad daňové konkurence. Pokud chceme aplikovat Lizabonskou smlouvu, pokud chceme být koherentní v našich rozvojových politikách, tak musíme učinit kroky nyní a proto vás žádám, abyste podpořili tuto zprávu tak, jak byla připravena. Děkuji, paní Klére a pan Ferreira. Děkuji, pane předsedo. Spolupráce v daňové oblasti je důležitá a nutná, ale nesmí ignorovat fakt, že fiskální politika je zásadní nástroj ekonomické a sociální politiky a ta je definována jasnými politickými kritérii a hodnotami. Proto není úlohou EU vyvážet řádnou zprávu v daňové oblasti, tak jak to říká paní zpravodajka, svrchovano rozhodových zemí, jejich vlastní volby odpovídají jejich vlastní specifické situaci a to je třeba plně reflektovat. Dvě poznámky. Za prvé, ty takzvané dohody o ekonomickém partnerství, které se vnucují rozvojových zemích, i když oni jsou proti, vedou k velkým škodám a navíc eh, vedou k negativním dopadům na fyzik, fiskální systémy těchto zem. A dále daňové nástroje ráje vedou k každoročním ztrátám příjmů pro rozvojové země ve výši 800 miliard dolarů vedle zprávy. Proto je pan Ferreira přerušen. Děkujeme panu Ferreirovi a nyní pokračujeme v debatě a dávám slovo paní komisařce Damanaky. Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Jménem Evropské komise bych ráda poděkovala Evropskému parlamentu a především Výboru pro rozvoj za tuto zprávu. Jsem ráda, že paní Eva Jolie a její zpráva zdůrazňuje a zároveň posiluje sdělení Evropské komise, pokud jde o e, sdělení týkající se zdaňování a rozvoje. Jsou zde stanoveny velice ambiciózní cíle a zároveň hlavní směry pro mobilizaci příjmů eh, nebo našeho přístupu k mobilizaci příjmu rozvojových zemí. Domácí zdroje jsou zásadní pro tyto země, pokud jde o boj proti chudobě, dobro a řádné řízení, zdaňování i pro dosažení rozvojových cílů tisíciletí. V tomto ohledu musíme zlepšit synergie mezi daňovými politikami, rozvojovými politikami a pomáhat rozvojovým zemí v budování lepšího daňového systému a administrace tohoto systému. Čelíme zásadním důležitým problémům. Já jsem opravdu byla velice překvapena, když jsem viděla vaše čísla, například ty nezákonné částky, které finanční prostředky, které desetkrát přesahují finanční prostředky, které poskytujeme eh, rozvojovým zemím. To je impresivní číslo. Proto musíme jednat společně a na a to na dvou komplementárních úrovních. Jednak musíme zlepšit efektivní domácí daňové systémy v těchto zemích a zároveň se musíme snažit dosáhnout transparentního, mm, kooperativního a férového daňového prostředí, mezinárodního eh, prostředí, který by pomohl těmto zemím bojovat proti eh, daňovým únikům a nespravedlivé hospodářské soutěži chcete, abychom vzali v potaz liberalizaci trhu v tomto ohledu a abychom se neomezovali pouze na zásady OECD, pokud jde o boj proti daňovým únikům a škodlivé hospodářské soutěži v tomto ohledu. Já bych ráda reagovala na tyto dvě výzvy. Pokud jde o první bod, mohu vás ujistit o tom, že chceme podporovat úspěšně fiskální, tuto daňovou, daňový přechod, tak abychom zlepšili různé rozvojové iniciativy a zároveň koordinovali dárcovské úsilí na EU i mezinárodní úrovni. Pokud jde o druhý bod, Evropská komise považuje únik, daňový únik a škodlivé e, praktiky e, hospodářské soutěže za hlavní Eh, překážku mobilizace na straně rozvojových zemí. Proto se snažíme pomáhat jim rozvíjet jejich místní kapacity, aby reagovali na tyto dvě výzvy a zároveň podporujeme lepší mezinárodní spolupráci v daňových oblastech. Hodně práce již bylo zahájeno od přijetí mm, od období, kdy jsme přijali naše sdělení. Konkrétní akce byly umožněny i finanční podporou Evropského parlamentu eh, pro rok 2010 jsme měli k dispozici 708 milionů eur, které nám umožnili podporovat velice důležité aktivity v oblasti řádného řízení daňových oblastí. Byly to různé technické semináře, africké daňové fórum, dále je to podpora těžebního průmyslu, různé iniciativy v oblasti transparentnosti a zároveň různé aktivity, které organizovala OSN v oblasti mobilizace domácích daňových zdrojů. Zároveň se budeme snažit poskytnout technickou podporu, pokud jde o dohody, pro, dohody v oblasti výměny informací, daňových informací. Zároveň Evropská komise připravuje sdělení s cílem zhodnotit viditelnost zavedení vykazovacích povinností eh, podle jednotlivých zemí Veřejná konzultace byla dokončena v lednu a nyní bude následovat analýza dopadu. Toto, tento proces by měl pomoci rozvojem zemím kvalitněji bojovat proti daňovým únikům. Ráda bych vám upřímně poděkovala za vaši podporu i angažovanost v tomto ohledu. Jsem přesvědčena o tom, že můžeme dosáhnout zásadního pokroku v této oblasti řádného, řádné zprávy v daňové oblasti. Já jsem nesmírně ráda, že tento bod byl zahrnut i na jednání G20 a G8. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Paní komisařko, tím končím rozpravu k tomuto bodu a o návrhu usnesení budeme hlasovat zítra. Opět v